Ale toto piráctví se nezastaví před ostatními zeměmi a pokud bychom měli nějakou rozumnou dohodu o rybářství, tak bychom mohli pomoci zlepšit situaci lidí na pobřeží Slonoviny. Takže celkově je to pozitivní, jak my to vidíme, tu dohodu, ale myslím si, že právě s ohledem na lidi, kteří žijí z rybářství, musí tento protokol jim poskytnout možnost, aby se dále rozvíjeli a musí jim poskytnout nějakou perspektivu. Thank, thank you very much. Děkuji vám. Možná bych já mohl položit několik otázek ve srovnání s naším financováním například eh, v Tichomoří, tak tam jsem spočítal, že to je 65 za tunu. 65 euro za tunu a mě by zajímalo, jaká jsou čísla tady. Um, why is that this Proč je tady takový velký rozdíl, který já tuším? could answer the question. Hmm. No, Děkuji, pane předsedo. Pokusím se eh, se krátce vyjádřit eh, k těm dotazům, které zde zazněly. Bylo to velice zajímavé vše, co tady zaznělo k, této, k tomuto protokolu o rybářství mezi EU a pobřežím slonoviny. My jsme se shodli na tom, že snížíme naše vlastní rybolovnou činnost a to značným způsobem a že na druhé straně silně navýšíme naše finanční příspěvky pro pobřeží slonoviny, takže ta dohoda je pro našeho partnera skutečně velice zajímavá. Skutečně se snažíme přispět k tomu, aby jsme posílili tu odvětvovou finanční pomoc a to právě v zájmu země samotné a hlavně jejího obyvatelstva. A samozřejmě to celé v kontextu nárůstu pirátské činnosti v Gvinejském zálivu. Tady je třeba, aby tam docházelo k většímu množství kontroly a e, pan minister z pobřeží Slonoviny, když zde byl hostem, tak apeloval na Evropskou unii, aby v této věci učinila více. Například, aby přijela pomocná opatření pro lepší kontrolu toho, co se děje v Gvínejském zálivu. Na to bychom také neměli zapomínat. Protokol by byl již podepsán, ale to není vše. Máme se program pro výstavbu kapacit, který jsme iniciovali a realizujeme ho. E, to není pouze finanční záležitost, jsou tam informační programy, vzdělávací programy, proměny výměn, vzděláváme například inspektory. Je to takový celý balíček, který se stává jak z finanční pomoci, tak z jiných druhů pomocí pro tuto zemi. Jak to vypadá s těmi stavy populacemi. Já si myslím, že, bychom si, že tady si nemusíme dělat obavy, co se týká těch třech populací tropických ryb, které se loví u pobřežních vod eh, pobřeží Slovenoviny. Tam to vypadá v podstatě velice dobře, ale nesmíme zapomínat na to, že je třeba to vidět v souvislosti se reformou společné rybářské politiky. Tam již máme tu doložku lidských práv. Na to, třeba je, na to je třeba vždy poukazovat. A co se týče finančních záležitostí, tedy my jsme se opírali o referenční cenu, která platila dosud a bylo, to bylo 100 eur na tunu. V rámci těch posledních vyjednávání se nám podařilo tu referenční cenu ještě poněkud navýšit. Tak to jsme se snažili zohlednit to, co na čem se dohodla Rada a parlament v rámci společné rybářské politiky a to v podobě toho základního nařízení. V lednu 2012 došlo k uzavření této dohody, takže jsme tu metodu ještě nemohli e, pozměnit zcela. E, tady e, bylo vysloveno přání, aby rajtaři a majitele lodí platili více, říkalo se 40%, to je již velké, relativně velké množství, ale pořád se tady orientujeme podle té referenční ceny 100 eur za tunu a tady máme 55 eur, které platí Evropská unie a 35 eur by měly právě převzít ty rejdaři. To je tedy ten základní model, který má platit pro veškeré rybolovné oblasti v Pacifiku. To je to tedy to rozdělení, to je ten klíč, na kterém jsme se shodli. Co se týče investit, a té otázky, do jaké míry budou někdy návratné, Eh, zde je třeba podotknout, že Evropská unie již nyní uzavřela dobrou dohodu, protože na každé euro, které investujeme, získáváme 2,7 eur přidané hodnoty, která je vytvořena pro evropský průmysl. Co se týče eh, samotného pobřeží Slonoviny, zde je vhodné připomenout, že pro tuto zemi nejdou, nejsou důležité pouze peníze, jak jsem již říkal, máme tady ten podíl těch radarů 35 eur na tunu. Samozřejmě, že to závisí na té skutečné vylovené tonáži, ale to samotné již je e, skutečně velkou částkou. A tato částka plyne do státní pokladny pobřeží slonoviny. Z celkového pohledu to není až tak velká suma, ale pro těch 22 milionů obyvatel pobřeží Slonoviny je to, co přichází z toho relativně malého odvětví rybářství do státní pokladny skutečně velkou částkou. Čísla, která jsem nyní jmenoval, eh, samozřejmě nezobrazují pouze samotnou rybolovnou činnost, Eh, je v tom zahrnuta také celá ta činnost zpracování ryb, takže veškeré ty zpracovatelské firmy, které eh, zaměstnávají přibližně 2000 osob. Eh, to nesmíme zapomínat, když hovoříme o této tématu, ale celkově je to pouze 1% hrubého národního důchodu, které spadá na odvětví rybářství. Je to tedy faktor 2,7, se kterým pracujeme. To je ta přidaná hodnota. Celkově je to, eh, je to částka asi 3 až 4 milionů eur. To samozřejmě kolísá. Je to také různé rozděleno, když se na to podíváme z pohledu celého roku, tak se to tam samozřejmě různě rozloží. Ale někteří zpracovatelé, některé filmy jsou skutečně velice aktivní A dochází také k vykládce velkého množství peněz, eh, promiňte, ryb eh, v těch přístavech. Pak je zde celá řada témat, které překračují hranice pobřeží slonoviny a které se musí dořešit na regionální úrovni. Existuje již řada regionálních podpůrných programů a zde by bylo možné vhodné se pokusit se posíleně bojovat s ilegálním rybovol, rybolovem a rovněž bylo třeba bojovat proti nadměrnému rybolovu. Říkáte, že z veškerého úlovku tuňáku se tedy vytvářejí, dělají konverze, konzervy a potom se to prodává, protože tu nějaké 35 euro. Jaké je tedy rozdíl mezi 100 eh, eury za tunu a potom se tam najednou objevuje 35 euro za tunu? Možná za kilo takže možná, že bychom si přímo mohli vyslechnout zástupce odvětví, protože jsou někdy zprostředkovatelé, kteří jsou stále důležitější, potom také piráctví způsobuje další dodatečné náklady a v celém řetězci existují mezi články, které zvyšují a zkreslují cenu mezi nákupní cenou a prodejní cenou. Já, mně je jasno, že opravdu eh, lovení tuňáků je rentabilní. To je pozitivní věc i pro ekonomiku EU. Paní eh, Hlövin, děkuji za to, že se mohu opět vyjádřit. Já jsem neslyšela nic o té nediskriminační doložce. Já jsem v hodnocení viděla, že tam jsou obavy, eh, že některé lodě, které například jezdí pod eh, korejskou a jinými vlajkami, nemají stejné podmínky jako evropské lodě. Ano, my jsme tuto doložku neprosadili do protokolu. E, ano, existují i jiné flotily, které tam také loví z Koreje, z Gany, jsou činí před pobřežím, pobřeží Slonoviny a potom jsou tam ještě další lodě pod e, různými vlajkami. A v přístavu v Abyžánu je dobře vidět, kdo tam vykládá a kdo tam působí. Já bych si také rád něco vyslechl o biodiverzitě, protože dnes je v oceánu opravdu miliony medůz. A tím k těm medůzám. ty množství eh, medu souvisí s přelovením to nějaká, ale podle našich studií nedochází k příliš velkým odlovům tuňáka v těchto vodách. A já musím přiznat, že na tuto otázku nedokážu odpovědět. Možná, že to souvisí s něčím jiným, toto obrovské množství meduz. Možná, že mý kolegové vědí více. Já až se dozvím další informace, rád vám je předám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž kolegům, kteří přispěli do diskuse svými příspěvky. Doufám, že jste všichni obdrželi odpověď, na kterou jste čekali a já ze své strany již nemám co dodat. Děkuji. Chtěl bych vám připomenout, bohužel bez mikrofonu, chtěl bych připomenout, že lhůta pro pozňovací návrhy je 15. červenec 17 hodin a hlasování se bude konat 17. září v našem výboru pro rozvoj. Děkuji vám. A dalším bodem je ústní otázka a návrh usnesení týkající se diskriminace na základě příslušný ke kastě. Neboť příslušnost ke kastě se považuje za největší příčinu chudoby a zdá se, že toto souvisí opravdu s chudobou z 260 milionů lidí po celém světě. Přes že eh, dochází k velkému úsilí, přesto tito lidé eh, trpí exklu, eh, vyčleněním ze společnosti a také velkou chudobou. V našem usnesení žádáme komisi, aby vytvořili konstruktivní politiku a řešili otázku příslušnosti ke kastám. Toto je totiž průřezová záležitost a musí být řešeno jako průřezová záležitost a musí být tato otázka také řešena v průběhu humanitárních krizí. Kdo by se k tomu chtěl vyjádřit jako první? Prosím, kolega. Uh, Děkuji vám, pane předsedající Tato usnesení volá potom, aby příslušnost ke kastě byla eh, uvedena jako při příčina eh, chudoby a také zničení eh, života mnoha milionů lidí. Ale to se týká například také eh, svobodného myšlení a například také náboženského smýšlení a také LGBT. A tento problém se netýká pouze Indie, neboť také již bylo zmíněno, že 260 milionů lidí netrpí pouze v Ázii, ale také v Somálsku, Jemenu a v dalších zemích. Tyto lidé eh, jsou vyčleněni ze všech eh, forem vzdělávání a potom musí čelit chudobě a to je velká hrozba pro rozvoj. A právě proto musíme se zaměřit především na to, že ženy trpí různými způsoby diskriminace v důsledku příslušnosti ke kastám i náboženství. Já si myslím, že EU musí tuto otázku řešit v souvislosti s obchodními jednáními s Indií. Také do e, smluv musí být začleněn, do různých dohod musí být právě tato otázka začleněna začleněna. A dále, kolegové, musím eh, vám říci, dobře víme, že některé země mají silnou lobby, tak aby se toto téma nedostalo na náš program. Eh, ale přesto přeze všechno nesmíme na tyto trpící lidi zapomínat. Děkuji vám. Pan Berman. Um, Děkuji, pane předsedo. Jménem Michaela Cashmana, který ještě nepřišel, opozdil se, bych chtěl říci poznámky, které k tomu má on, i vyjádřit svůj osobní názor když, vezmeme, když se podíváme na prezidentské volby v Senegalu, tak tam eh, byl prezidentem zvolen eh, vlastně popový zpěvák a jde o to, zda eh, nebo jeho kandidatura získala dostatek podpisů a já si myslím, že není žádná šance vymout, vyhrát prezidentské místo, kdyby člověk byl ze špatné kasty. Takže eh, tam eh, eh, to by byl, prostě kdyby člověk nebyl ze správné kasty, tak by bylo absolutně nemožné, aby byl zvolen. A v našem parlamentu a v mojí sociálně demokratické skupině, když hovoříme o rovných právech, se snažíme, aby Evropská unie byla aktivní nejenom pokud jde o kastovní diskriminaci, ale o všechny diskriminace, i když tato diskriminace, tento druh diskriminace eh, poškozuje 260 milionů lidí. Zabýváme se tím už dlouho a Evropská unie by se ke kastovní diskriminaci měla postavit mnohem pevněji, protože jsou porušována práva příliš mnoha lidí a potřebujeme, aby SVČ považovala kastovní diskriminaci za prioritu. Teď tomu tak není. V Jižní Asii eh, kastovní diskriminace vyplývá z hierarchie, kterou tvoří právě kastovní systém a vyplývá z toho, že lidé se do nějaké kasty eh, narodí eh, dalíové nebo nedotknutelní, eh, jsou ti, co jsou nejvíc vidět. Dalíové podléhají segregaci, jsou znásilňováni, žijí v, otrot, v otroctví, musí jíst lidské exkrementy, nemají přístup ke vzdělávání, ke zdraví, eh, k politické účastní, k politickým stranám a mnohem více ještě. A zde mluvíme o eh, eh, Indii, Pakistánu, Negálu, Mauretánii, Senegalu, Somálsku a dalších zemích, kde, kterých se tento problém týká. A bez politiky a zvláštních opatření, a když ještě eh, vezmeme v úvahu, eh, že Indie eh, nepovažuje kastovní systém za problém, protože v ústavě mají stanoveno, že kasty neexistují, tak vlastně bychom měli začít nějaký lepší dialog a tak kastovní diskriminace vlastně vypadává z agendy těchto zemích, protože naši partnery nechtějí o této otázce mluvit a není to tedy zahrnuto do eh, vytváření programu spolupráce, rozvojové spolupráce a já tedy jsem velmi zvědav, co nám k tomu řekne komise. Děkuji vám. Děkuji vám za připomínku, je to problém kterému se velmi dlouho, velmi, velmi pečlivě věnuji a jsem z toho zoufalý, když se na to podívám, když se podívám na situaci ve v Jižní Asii, protože na jedné straně musíme velmi opatrně s tímto problémem zacházet, protože je to taky eh, náboženská otázka, protože ty kasty jsou vytvořeny na náboženském základu a tam eh, to vychází z toho, čím jste byl v minulém životě. Takže když jste byl eh, narozen, když jste se narodil do bohaté eh, nebo do, do nějaké horní kasty, tak je to proto, že jste jste odměněn za svůj minulý život, pokud do nízké kasty, tak jste potrestán za svůj minulý život. Tam je ten systém opakovaných životů, ale každopádně je to základ pro diskriminaci a nespravedlnost. Ano, je ale z křesťanského hlediska velmi obtížné se k tomu postavit. A když jsem působil v britské politice v konzervativní straně, byla recepce pro, zahraniční, pro ministra zahraniční Indie. Já jsem ho znal, tak jsem šel eh, na velvyslanství a eh, oni, řekl jsem, pojď se mnou. A oni mi řekli, ale vy musíte jet s Eh, vy chcete jet s vysokým komisařem, teď on je z nízké kasty a on byl přitom ministrem zahraničí. Takže tam jsem se eh, tam jsem viděl, jak to je. Třeba ve Sri Lance, tam se o tom nemluví. Eh, když bychom na to zavedli řeč, tak řekne ne, ne, ne. Takže jak to pojmeme? protože mm, můžeme mít usnesení, ale musíme se zabývat těmito otázkami nerovnosti, ale jak to udělat? Velmi stručně, pokud mohu, eh, v DCI máme 10 rozpočtu tedy v nástroji pro rozvojovou pomoc, e, máme 10 věnováno rozvoji společnosti a můžeme tedy tyto peníze věnovat na posílení organizací, které se zastávají lidí, kteří e, trpí diskriminací. No, připomeňme Magatma e, Gandhiho, pozvěme Dalie. Faridžána. Faridžán je, je boží dítě, tak ho nazýval. Ale e, e, e, takže Gandhi chtěl odstranit kasty, ale důvod, proč se Gandhi nikdy nestal předsedou vlády, byl ten, že byl z nízké kasty, proto se stal předsedou vlády Nehru. Takže tam je to, to je prostě otázka společenská. Takže pan Michael Svom, podívejme se na to, pokrač, abychom pokročili. Děkuji. já bych rád sdílel odpověď se svým kolegou z DGFko. My jsme dostali pět otázek. Mám jít eh, otázku po otázce a nebo ne, možná, tedy obecnější aspekty a potom předám slovo Jean Louisovi. Takže k té první otázce zda komise eh, má nějakou komplexní politiku, eh, která eh, by se měla zaměřovat na diskriminaci způsobenou příslušností ke kastám. Takže první věc je, že jsme přijali komplexní politiku týkající se lidských práv v rámci strategického rámce, takže eh, máme zahrnutouný boj, zahrnutý tam jsem boj proti eh, diskriminaci na základě eh, rasové, náboženské či příslušnosti, rozdílnosti či příslušnosti k minoritním skupinám. Byla diskuse o tom, jak to udělat s kastami v rámci Evropské unie, jednalo se tedy o tom s členskými státy a e, dospělo se k tomu, že jsou e, místní strategie lidských práv přijaté v jednotlivých zemích a ty by, byly nej, ty by se měly nejlépe využít k tomu, aby se tedy E, tento problém nějakým způsobem řešil, protože navíc je to otázka, která je palčivější v některých oblastech. K té druhé otázce dám slovo DG Devko, především pokud jde o financování EU. A třetí otázka, která se týká zahrnutí této otázky do dialogu o lidských právech, mohu potvrdit, že Evropská unie používá dialogy, konkrétně pokud jde o lidská práva, i e, po širší e, politický dialog e, k řešení problémů, včetně kast. Pokud jde o problémy týkající se dialogu s Indií, tak zde taky existuje dialog na zasedáních dochází k interakcím s Komisí pro lidská práva. V bilaterálních kontaktech Evropská unie a její členské státy předložili eh, problém kast v rámci periodické kontroly na zasedání, které se týkalo lidských práv v Ženevě a dal se E, členské státy Evropské unie e, také e, předložili problém týkající se opakovaného zneužívání kastov, systému KAST. Jsou doporučení, která jsou základem pro akce členských států Evropské unie. A k té čtvrté otázce. která se týká boje proti disk, kastovní diskriminaci proto, e, jako průřezového problému, který je srovnatelný s dalšími typy diskriminace, tak zde je odpověď pana Donskyho, který e, Eh, eh, eh, hovořil o hlavních politických směrech Evropské unie, kde se hovoří o takových velkých aspektech typu lidských práv a práv sem by patřila i kastovní diskriminace. Vzhledem k povaze kastovního systému, který je, jak říkal pan předsedající, velmi zakořeněn, hluboce zakořeněn v některých společnostech. A ukazuje se, že to není věc, kterou lze změnit rozhodnutím vlády. To je příklad Indie třeba. Tak je čas pracovat s občanskou společností, s různými mezinárodními organizacemi, proto aby se ta diskuse o kastách posunula. Jasným příkladem toho by byla práce Rady pro lidská práva OSN, která, kterou podporují členské státy Evropské unie a v roce 2009 díky tomu eh, byla, byla přijata eh, řada principů a hlavních směrů boje proti diskriminaci. A nakonec poslední otázka pátá. Jak v rámci humanitární pomoci se řeší problém kast? Teď se dívám na svého kolegu z DG Eco a poradil by, a poprosil bych ho, aby si, aby si vzal slovo po Žánu Lujovi a Marii Lensu. Než dám slovo panu Vilovi, tak jsem se chtěl některého z vás zeptat. Země, které budou v této zprávě zmíněny, zdali již všechny podepsali ICCPR. To znamená protokol Spojených národů o občanských politických právech, protože jestliže tento protokol prodepsali, potom přislíbili, že vytvoří takovou legislativu ve svých zemích tak, aby tato situace byla napravena. Takže se musíme také podívat do tohoto protokolu, zdali v této zprávě se hovoří o kastách. Pokud tomu tak není, tak bychom možná mohli požádat OSN, aby v září do této tematiky zařadili kasty tak po, a posléze tento protokol a dokument všechny země podepsaly a potom bychom to takto mohli řešit. Prosím, Jean-Louis. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já se chci vyjádřit k vašemu poslednímu bodu. My si nejsme jisti, zda všechny země také podepsali tento protokol. My to ještě prověříme, některé země ho podepsali, některé ne, ale my to ještě prověříme. A nyní se chci vyjádřit konkrétně k Indii, neboť v Indii je to velice citlivé téma a e, má svou návaznost na hodnoty indické Evropské orgány také uznávají, že otázka kast je složitá a indické orgány se tím vlastně nechtějí zabývat, ale možná, že bychom my na to mohli tlačit. A ještě k těm pěti otázkám. Nechci opakovat to, co řekl kolega a není financování ze strany EU. Budoucí právní základ pro E, nástroj v oblasti lidských práv, což je komplementární nástroj, bude také uznávat kastu jako skupinu, která může také být financována e, v rámci tohoto nástroje budoucnosti. V současné době to nejde, v budoucnosti to půjde, ale trialog ještě neskončil. Ale my všechny tři instituce jsme se technicky dohodli, že také kasta by měla být zmíněna v právním základu. Proto že my nyní také hledáme místo, kam bude kasta zapracována jako jedna z diskriminujících diskriminačních skupin, diskriminovaných skupin. Podíváme-li se potom na obsahovou úroveň, tak my jsme financovali celou řadu projektů, buď bilaterálně, a nebo v rámci občanské společnosti, například v Indii, v Nepálu a v dalších zemích, kde otázka diskriminace na základě kast se řešila především vzděláváním. My jsme se snažili zabezpečit, aby všichni v zemi měli přístup například ke vzdělávání, tak aby nedocházelo ke diskriminace na základě příslušnosti kast mezi, ke kastě například mezi školními dětmi. A my máme také další projekty, kterými se přímo financují organizace, které bojují za Dality například. My máme různé příklady a toto byly příklady, jak jsme se snažili obhajovat zájmy těchto skupin. A nyní chci dát slovo Marii. Děkuji, pane předsedo. Já se vyjádřím Řím k otázce diskriminace, například v případě humanitárních krizí, tak aby všechny skupiny dostaly humanitární pomoc. To je velice důležitá záležitost, protože ustanovení pro humanitární pomoc říkají, že humanitární pomoc má být poskytnuta na diskriminačním základě, tak aby se pomáhalo všem zranitelným lidem. Tak také v dalším dokumentu se říká, že humanitární utrpení se musí řešit a také že se poskytuje pomoc na základě potřeby a nerizlušuje se mezi eh, příslušníky populace ale například, příklad vidíme v Indii, že marginalizované skupiny v Indii eh, jsou vyčleněny například z implementačního plánu. A byl schválen akční plán pro rok 2013, kde jsou také zmíněny dvě malé diskriminované skupiny a to souvisí s tím, že opravdu potřebují pomoc, protože právě tyto skupiny jako dalitové mohou být vyloučeny z poskytnutí pomoci ze strany národních orgánů. Takže my toto se snažíme řešit a kolegové mě informovali o tom, že všichni příjemci našich akcí jsou z nejnižších eh, kast, protože jsou nejzranitelnějšími osobami. Děkuji vám. A Nyní také stanovíme lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhu, což je 11. červenec ve 12 hodin a hlasovat se bude 17. září. Takže vám přeji mnoho štěstí. Dalším bodem je cesta delegace výboru Evropského parlamentu pro rozvoj do Zimbabwe. Eh, a s touto zprávou nás se pra, seznámí zpravodaj a nyní také bych chtěl uvítat tě, v excelenci Eh, paní eh, velvyslankyni Zimbabwe, paní Muchadu. A naše delegace navštívila Zimbabwe eh, v začátkem května a skládala se ze tří členů. A nyní dávám slovo panu Neusauru, který byl členem a hlavním předsedou delegace. Děkuji vám, pane předsedo. I já srdečně vítám delegaci ze Zimbabwe to zdůrazňuje velký zájem, který má Zimbabwe o normalizaci vztahu s EU. Já jsem s paní Sargentiny a s panem Kacmarkem jsem krátce navštívil Zimbabwe. To nejdůležitější na začátek. Skutečnost, že delegace EU navštívila Zimbabwe, je důležitý politický signál. Byl to polit, byla to Eh, první delegace EU za deset let a také předtím došlo k jistým nesrovnalostem, které jsme však společně odstranili. A sice proto, protože by existovala na všech stranách dobrá politická vůle na straně ministerstva zahraničí, velvyslanectví a také naše vnější služba vykonala dobrou práci a především naše delegace EU v Zimbabwe. Já bych chtěl výslovně eh, vedoucímu na naší EU delegace poděkovat, který opravdu dělá v Harare dobrou práci v zájmu jak EU, tak i Zimbabwe. Tyto problémy byly všechny vyřešeny. E, program jasně ukazuje, jak důležitá tato delegace byla a také ukazuje velký zájem o spolupráci. Během krátké doby jsme vedli rozhovory s osmi ministry, navštívili jsme Senát, Navštívili jsme mluvčího předsedu parlamentu a také jsme se sešli prakticky se všemi třemi politickými stranami, které jsou stranami politické dohody. Sešli jsme se se zástupci ZANO PF, FDCP a FDCM. A pro nás bylo překvapivé, že přesto, že existují politické rozdílnosti, přesto jsou všichni ochotní eh, pracovat v zájmu Zimbabwe. Globální dohoda a také komise pro usmíření, které byly založeny, jsou příslibem eh, a vzaké vzorem pro jiné země. V Egyptě zažíváme, jak stojí proti sobě dvě strany. To bylo podobné v Zimbabwe, ale v roce, od roku 2008 se v rámci politické dohody dobře spolupracovalo. E, vytvořilo se, zpracovalo se Memorandum of Understanding, Memorandum po e, rozumění a také zadek zde sehrává velice důležitou roli. Toto všechno vedlo k tomu, že je nová ústava akceptována obyvatelstvem, této ústava byla schválena v březnu 2013 a na základě nové ústavy také existuje nový volební zákon, který v době naší návštěvy byl ještě trošku sporný, ale přes to i ukazuje dobrou budoucnost Zimbabwe. Zajímavé pro nás bylo také, že jsme se sešli se společnou monitorovací skupinou a prováděcí skupinou, která má, nemá své sídlo pouze v hlavním městě, ale pracuje také v jednotlivých regionech. A tato, toto usmíření musí e, se uchytit v celém Zimbabwe, nejenom v hlavním městě, protože tato komise vykonává dobrou práci. Politická a ekonomická situace v Zimbabwe se od dohody značně zlepšila a my jsme toho názoru, a to byl výsledek veškerých našich rozhovorů. My jsme toho názoru, že musíme dát zelenou pro posílenou spolupráci mezi EU se Zimbabwe. Také z, my, naši partneři se kriticky zmiňovali o opatřeních o restriktivních opatřeních vůči jednotlivým osobám politikům Zimbabwe, kteří, které byly z části sníženy, ale které nadále platí pro jednotlivé osoby pro prezidenta Mugabeho. A hlavní tón zněl tak, že tato opatření EU mají být zrušena. Na tom se shodly všechny strany, že e, doba opatření je pryč a že by toto EU měla ještě znovu Eh, promyslet. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat za dobrou organizaci této delegace, protože Katrina Pascal nám velice pomohli a řešili, vyřešili celou řadu problémů. Také chci poděkovat za stoupení EU v Zimbabwe. Já jsem již navštívil hodně zemí a navštívil jsem hodně delegací EU, ale s jakým zanícením pracuje tato delegace EU v Harare, je pozoruhodné. Mimo pracovní dobu nás také delegace stále doprovázela a podporovala a také ukázala, jak je dobře napojena na jednotlivé instituce a nevládní organizace. To znamená, že vytváří dobré předpoklady, které je třeba využít i po volbách a měly by vyústit v dobrou spolupráci se Zimbabwe. Děkuji, bylo to velmi zajímavé. Děkuji vám za tuto velmi zajímavou zprávu, protože je opravdu průlomová. A teď bych požádal další poslance, aby se vyjádřili. Uh, Marilyn Josephson. Eh, Marilyn Josec z SVČ. Já bych chtěla chtěla eh, za SVČ poděkovat kolegům z Evropského parlamentu a chtěl bych taky, eh, chtěla bych taky poděkovat eh, poslancům za velmi úspěšnou misi. Byl to velmi důležitý krok a vstup do angažovanosti EU v Zimbabve a bylo to přispělo to k porozumění a lepšímu dialogu mezi našimi zeměmi a institucemi. Velmi rádi bychom pokračovali v této spolupráci před volbami a především po volbách a především pokud jde o dlouhodobou spolupráci a problémy, které teď máme. Takže myslím si, že to z, nás, z naší strany je všechno. Děkuji vám. Děkuji vám a je pro mě čest dát slovo její excelenci velvyslankyni Zimbabwe. E, děkuji, e, pane předsedo, e, vážení poslanci Evropského parlamentu. Děkuji také SVČ, dámy a pánové bylo velkou ctí pro mě osobně, nebo je velkou ctí a Eh, i mé kolegy, abychom poskytli informace o misi její načasování od 29. dubna do 3. května bylo úplně přesné, protože to byla první návštěva v dlouhé době. Naše hodnocení je takové, že eh, vláda Zimbabwe vítá tuto návštěvu, protože je to dobrá příležitost pro to, aby se Evropský parlament věnoval této zemi znovu. Ta návštěva byla konstruktivní, byla to jenom příležitost pro obě obě strany znovu navázat dialog, ale byla to taky možnost e, ocenit e, dynamický rozvoj v Zimbabve e, šlo o iniciativy především v, v dokončení konstitučního procesu a o další demokratické iniciativy, které skončí do 1. července. Uh, Dále jsme eh, se, jsme se nám tak podařilo eh, vyplnit mezery v informovanosti, které o Zimbabwe jsou a dospěli jsme i k širší politické dohodě. Pane předsedo, od vaší návštěvy se zemi stal, eh, udal zajímavý vývoj. Dovolte mi, abych vám řekla, k čemu došlo. Jak víte, lidé v Zimbabwe, národ v Zimbabwe 16. Eh, eh, března hlasoval pro novou ústavu a dále u nás bylo referendum týkající se, které ratifikovalo tuto ústavu a eh, nová ústava vstoupila v platnost 22. května tohoto roku. Takže tato nová ústava nám umožní, aby volební zákony odpovídaly průběhu voleb a 30. června skončil lovolební období parlamentu a ústavní eh, soud eh, se rozhodnul, že prezident Mugabe do 31. července eh, E, musí e, být volby a volby tedy budou 31. července, což vám tímto sděluji. A e, byly hlasy proti neústavním krokům a byla snaha posunout volební dej, určitý lobbying na, ovšem na výsledku E, výsledek samitu v Maputu ukazuje, že ministr spravedlnosti e, podal opravný prostředek k ústavnímu soudu pro posun e, voleb a spochybnil ústavnost prezidentských pravomocí. 4. července ústavní soud jednomyslně rozhodnul o tom, že volebním dnem bude, den 30, bude 31. červenec. Vzhledem k tomu, že ústava eh, tedy je platná, protože eh, uznává eh, vládu práva ve státu, ve státě, 28. července se účastnili eh, v referenda všichni, kteří měli zájem, eh, nejenom ti, kteří měli zájem o exekutivu v zemi. Pokud jde o politické násilí, všechny eh, principy politické dohody byly vyjádřeny nenulovou tolerancí proti eh, na politickému násilí. Eh, volba Jomiku, výboru, který inicioval mírovou eh, iniciativu v zemi, to ještě podpořil. Tři dny před volbami, nebo před volbami tedy, pardon, je předvolební eh, kampaně eh, klidná. Pět prezidentských eh, kandidátů předložilo své kandidatury a vedou své kampaně. A cílem je zaručit svobodné a mírové volby. Všichni si uvědomují, jak důležitý je pro Zimbabwe mír. Voleby, vláda pozvala různé organizace, aby eh, poslali k volbám své pozorovatelské mise. Eh, dále v Harare eh, se, budou moci, se bude moci tedy akreditovat hm, maximálně pět diplomatů do těchto pozorovatelských misí. E, vláda také rozhodla o e, sankcích proti e, poškozování prostých lidí a předpokládáme, že Evropská unie nás v tom podpoří. Vla, eh, politické strany, které jdou do voleb, mají eh, stejné podmínky. A to je klíčové při řešení předvolebních problémů eh, v Zimbabwe. A bude to i signál, a pokud Evropská unie tedy nás podpoří, bude to signál pro další spolupráci pro volbách. Obecně globální eh, dohoda v oblasti bezpečnosti eh, může také eh, být uzavřena, protože je program pro volby se připravují také otázky rybolov, otázky nejrůznějších změn. A myslím si, že nejdůležitější je, že se informuje i v médiích, především o tom, co se ještě nesplnilo. V médiích v posledních dvou týdnech kampaně eh, mají všechny eh, politické strany zdarma stejný čas, eh, který mohou využít ke své kampani. Předtím ho musí platit. Doufáme, některé politické strany kdy trošku zneužívají svých eh, kampaní k přesvědčování lidí. To nás eh, mrzí. Jinak pokud jde o zastrašování, eh, vláda se snaží zajistit, aby nebylo nic mimo zákon. Nikdo nemůže čekat, že umožníme nějaké mimo, mimozákonné aktivity a vláda se proto tedy snaží eh, dělat určitou choreografii všech těchto předvolebních i volebních aktivit. Eh, pokud jde o aktivisty, eh, lidskoprávní aktivisty, je zpráva, kterou jim chceme dát, že pokud nebudou překračovat zákony naší země, eh, mohou se mohou jednat. Už jsme vlastně eh, udělali takovou zkoušku eh, voleb, která dopadla dobře a ráda bych ujistila tento výbor, že vláda Zimbabwe vítá spolupráci s se světovými organizacemi i s Evropskou službou pro vnější činnost Evropské unie. A očekáváme eh, další fázi vývoje, kdy doufáme, že Evropská unie eh, bude stát eh, za námi a že nám umožní a podpoří nás v organizaci spravedlivých a volných voleb máme eh, schopnost zajistit eh, transparentní a svobodné volby. Všechny politické strany byly vyzvány, aby analyzovali eh, mašinerii, která, politickou mašinerii, která existuje a aby se vyjádřili k případným nedostatkům, které existují. A volební komise pokud eh, má velmi moderní infrastrukturu k dispozici, když ji srovnáme s jinými oblastmi. Nemáme partnery, kteří nás eh, podporují v této pozitivní chvíli a předpokládáme, že Zimbabvani budou mít příležitost eh, touto fází projít a e, žádala bych a požádala bych vás, abyste nám v tomto úsilí pomohli. Děkuji vám, vaše excelence, za velmi komplexní odpověď a rád bych požádal e, s Evropskou službu pro vnější činnost vzhledem k tomu, že vztahy se, se, se, se Zimbabwe jsou velmi důležité. Plánujete e, Evrops, pozorovatelskou misi Evropské unie na volby v Zimbabwe? Ambassador said um, for, for the EU to, I mean, to uh, send a Ano, abychom mohli vyslat pozorovatelskou misi k, pro volby, tak bychom potřebovali pozvání, ale vzhledem k tomu, že eh, volby se budou krn, konat ke konci července, tak eh, vyslání pozorovatelské mise neplánujeme. Ale již tady eh, jsou na místě jiné eh, pozorovatelské mise, také budeme mít takzvaný Diplomatic Watch, budeme dále více spolupracovat s jednotlivými zaměst... Eh, velvyslanectvími, ale také s brazilským a japonským velvyslanectvím, kteří, které budou také sledovat průběh voleb a pak máme také síť, kde spolupracují bozorovatelé z nevládních organizací. Také podporujeme ženskou koalici, což je síť žen a také máme síť církví, které budou moci pozorovat a sledovat eh, volby. To znamená, že budeme volby sledovat eh, a také budeme pozorovatelům poskytovat finanční prostředky. My vycházíme také z našich zkušeností v průběhu referenda. Také byli rozmístěni na místě před referentem experti, kteří tak také sehrávají svou eh, roli například v průběhu ústavního procesu. I když nemáme svou vlastní misi, přesto máme širokou síť s národními a mezinárodními pozorovateli a tak e, tímto způsobem budeme provádět hodnocení voleb. Děkuji vám. Já také chápu, že tady je celá řada překážek vzhledem k tomu, že volby již jsou brzy, ale my jsme opravdu nedostali pozvání a zeptali jsme se a požádali jsme o pozvání. Já si myslím, že jsme hovořili již celá léta, hovoříme velice jasně, že máme zájem, že bychom chtěli pozorovatelskou misi v průběhu voleb, ale my postupujeme v Zimbabwe stejně jako v jiných zemích. My potřebujeme pozvání na pozorovatelskou misi. My jsme řekli, že hodláme volby dotovat a také podpořit finančně i pozorovatelskou misí. Chce se vyjádřit ještě někdo další, než požádám pana Noizdra o slovo. Prosím, máte slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji za vyjádření velvyslanectví a SVČ. Když jsme byli s delegací v Harare, tak tehdy ještě nebyly jasné podrobnosti volebního zákona, ale již tehdy existovaly pozorovatelé ze strany EU, které EU tímto úkolem pověřila a kteří se právě věnovali procesu Eh, vytváření legislativního práva, volebního boje a té procedury směrem k volbám, které tam směřovala. Tak to se zajistilo to, že tam budeme mít kvalitní volební pozorování. Můžeme vycházet z toho, že to budou řádné volby, že proběhnou pokojně. A myslím si, že je to taková floskule v Zimbabwe, to ovšem skutečně platí, takže nemusíme si dělat starosti. Zejména ta usmířovací komise pod střechou té politické dohody odvedla dobrou práci. Pokud by došlo k problémům, tak bych chtěl potrhnout pouze to, co jsem již řekl. Je důležité, že ta komise pro usmíření, respektive ty komise, budou existovat i po volbách protože ten proces bude jistě velice obtížný a komplikovaný, nebo strany budou muset vytvořit společnou vládu se společným národním úkolem, ale dostanou se do nového rozdělení rolí. Budou tam strany, které převezmou vládní odpovědnost a pak tam budou strany, které budou muset sehrát eh, roli opoziční a po pěti letech to pro ně jistě nebude lehké tohoto pohledu by bylo dobré, kdyby Evropská unie situaci na místě nadále sledovala. V zásadě jsou ty předpoklady nyní dobré. A na, česta naší delegace přispěla k normalizaci našich vztahů se Zimbabwe a je třeba to sledovat i nadále, zejména se soustředit po, na situaci po volbách. Ještě jednou děkuji SVČ a zejména zimbabskému velvyslanectví za dobrou a konstruktivní spolupráci. Uh, Děkuji vám, pane Neusre. Chtěl jsem říci, že tato věc je mimořádně důležitá pro EU, neboť my společně s Imbabve pracujeme na zintenzivnění vztahu já osobně jsem navštívil Zimbabwe na počátku, když to byla Rodezie, Zimbabwe. A tenkrát mi Lord Kennington řekl, že to je Zimbabwe, to je vlastně bývalá Rodezie a tady bychom měli také, sem bychom měli vyslat pozorovatelskou misi k volbám a pr- na prvních volbách byl zvolen prezident Mugabe a já jsem byl tenkrát eh, tam přítomen v Harare. Už je to hodně dávno. Někteří z vás ještě nebyli na světě. A země prošla celou řadou převratných událostí, byla to taková sinusovka nahoru dolů, ale budoucnost vypadá dobře a zdá se, že naše vztahy se také rozvíjejí pozitivně. My budeme podporovat Zimbabwe, aby se Zimbabwe stalo úspěšnou zemí v tomto regionu. Já jsem si plně vědom toho, že pan eh, Nelson Mandela již je vlastně na konci své cesty, na konci svého života a také eh, Zimbabwe a Jižní Afrika dobře spolupracují a bylo by dobré, kdybyste v Harare sdělila, že my přejeme Zimbabwe všechno nejlepší pro transparentní a dobré volby, protože tak se otevře cesta ke společným projektům mezi EU a vaší zemí. Děkuji vám velice za to, že jste přišla mezi nám a také děkuji zahraniční službě za dobrou prezentaci, která byla opravdu velice dobrá. My colleagues have guessed what I'm doing. My next <laughs> speaker is going to turn up in five minutes. Pane předsedo, Mohli byste také poblahopřát eh, poslancům, kteří pracují v této oblasti, protože voliči nás příliš často nechválí. Paní velvyslankyně, já vás zvu, abyste také vyčkala příchodu pana Hojera, který je zástupcem Evropské investiční banky, neboť EIB bude sehrávat v budoucnosti velice důležitou roli v souvislosti s rozvojem neboť EIB je největší bankou na světě, čtyřikrát větší než e, e, Světová banka a má úvěrovou schopnost asi 90 miliard e, euro za rok a neustále hovoříme o Světové bance, ale nikdo netuší, co dělá EIB. Je, EIB je Evropská banka, banka EU, největší banka Eh, na světě a my také doufáme, že EIB bude sehrávat dobře svou rozvojovou roli. Prosím, paní velvyslankyně, jestli chcete vyčkat příchodu zástupce EIB, proto vás vyzývám, abyste tedy zůstala a co nás čeká v budoucnosti. Takže se budou konat v Zimbabwe volby. Co asi chcete dělat v budoucnosti? Příštím krokem jistě budou volby, které přijdou rychleji, než jsme předpokládali, neboť to období těch voleb by mělo být původně podle původního plánu do října, ale tady budeme mít 31.7., kdy se ty volby skutečně budou konat a Tady je důležité, aby Evropská unie rychle signalizovala, jak potom bude vypadat ta rozvojová spolupráce po volbách. V rámci našich jednání s ministry jsme zjistili, že na jejich straně je velká vůle využívat rozvojové mechanismy, které nabízíme. Oni se již částečně využívají nyní. Eh, Navzory těm obtížným vztahům se Zimbabwe, které jsme doposud měli, i nadále běží celá řada projektů, které provádí společně EU a Zimbabwe. Jeden takový osobní příklad na závěr. Doma v Německu jsem v představenstvu Německého fotbalového svazu a tam odpovídám za mezinárodní kontakty, tak trochu spolu zodpovídám. A každý rok eh, pořádáme takovou akci, takový trenerský seminář pro dobré fotbalisty, kteří pochází zemí a v Harare jsem řekl, že by bylo možné vyškolit dva nadějné fotbalisty eh, u nás v Německu, dělat z nich trenéry. Já jsem to takto vyslovil a již za hodinu jsem tam měl prezidenta fotbalového svazu ze Zimbabwe s generálním tajemníkem tohoto svazu. Za hodinu nás navštívili, takže tam velká ochota se otevřít. A myslím si, že za podpory velvyslanectví bude možné dva dobré fotbalisty ze Zimbabwe eh, vyškolit odpovědným způsobem na tom mezinárodním eh, školení a tímto způsobem zlepšit vlastně zase o kousek eh, možnosti země. Excellent. Is it um, Charles, do you want to say something? Výborně, Charlesy, chceš se k tomu vyjádřit? Ano, vy jste mě vyzval, abych se vyjádřil k tomu aspektu, o kterém se právě hovořilo, ano. Školení trenérů, fotbalových trenérů, to je velice zdlouhavá záležitost, trvá to, je to nákladné. A možná by bylo lepší, aby tyto trenéři se odebřeli nejdříve do Lucemburska a tam se tak nějak proškolili v zemi, která je trošičku více rozvinutá než jejich vlastní, co se týče techniky fotbalu. Je to to, co vám šlo, pane předsedo? fotbal je vynikající věc, protože dává lidi dohromady. Pane Pongo, chcete něco říci? Uh, Chápu, že Eh, ne, eh, pan eh, prezident Evropské investiční banky je už v budově, takže tady bude každou minutu. Chce se vyjádřit ještě někdo? Já Jsem chtěl pouze říct, že EIB, jak jste právě řekl, je momentálně největší světovou bankou. Já tam mám jisté pochyby, co se tohoto týče. Vy jste tady hovořil o institucionálních eh, bankách. Ano, ano, to jsem měla na mysli. Ano, tak pak je to v pořádku. Díváte-li se na to, jak cestuje prezident Světové banky, tak má na to své soukromé letadlo a také 16 pracovníků. A když se podíváte na předsedu či prezidenta Evropské investiční banky, já jsem to sledoval, tak tento člověk je velice skromný a nedělá se kolem toho žádné vzrušo. Stejně jako u Světové banky. Záleží to opravdu na eh, náhledu eh, na banku a já jsem se pana Wolfocena ze Světové banky, eh, co to děláte vlastně tady za obrovské vzrušo a obstrukce? A on říkal, ano, tak se to ve Světové bance dělá.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 Dámy a pánové, je pro mne velkým potěšením eh, představit vám pana prezidenta Evropské investiční banky, pana Wernera Hojera, který byl vysokým úředníkem v německé spolkové vládě a také má skvělé bankovní znalosti. Je předsedou největší instituční, institucionální banky, Evropské investiční banky a nahradí vrátil bývalého předsedu, který byl z Belgie, který byl také mým dobrým přítelem. Já jsem společně s ním navštívil Šri Lanku a dojeli jsme tam velice klidně, eh, bez dalšího povšimnutí a týden po nás přijel eh, předseda Světové banky, který však přijel, přiletěl svým soukromým letadlem. A také potom při našich rozhovorech s prezidentem Sri Lanky jsem říkal, ano, tento prezident Evropské investiční banky je prezidentem banky, která je čtyřikrát větší než, Evrops, než Světová banka. To znamená, že EIB byla tajemstvím po dlouhou dobu a jedním z mých cílů je, aby EIB se stala se jednou z nejvíce respektovaných reformovaných institucí EU, protože EIB vykonala skvělou práci nejenom v rámci EU, ale nyní zahajuje také svou práci v rozvojových záležitostech, jak jako takzvaná semi rozvojová banka. To znamená, že se bude také zasazovat o rozvoj. EIB také sleduje cíle e, jako například snižování chudoby a také provádí dual diligence například v oblasti klimatických změn a také sleduje různé sociální a e, ekologické projekty a věnuje také pozornost e, různým záležitostem řízení daní. A Evropská instituční banka je velký úvěrový ústav a právě v této souvislosti je důležité, když budou rozvojové země dostávat eh, úvěry, pak také musí respektovat přísná kritéria. To znamená, že role vaší banky v budoucnosti při rozvoji světa eh, bude stále důležitější. Já chci také říci, pane prezidente, že paní velvyslankyně Zibave je mezi námi. E, ona právě přednesla e, svůj projev a já jsem ji pozval, aby také zůstala v průběhu vaší prezentace. Děkuji vám, pane předsedo e, vážené dámy, vážení pos, dá, vážené dámy, vážení poslanci. Je velice dobré, že jsem mezi vámi. Děkuji vám za pozvání. Já jsem byl také dlouhodobý poslanec a jsem rád, že jsem se vrátil na parlamentní půdu. Nyní jsem se vrátil do Evropského parlamentu. A to také souvisí s tím, že se nalézáme eh, také v důležité fázi v souvislosti s mandátem pro úvěru podporování třetích zemí. Já doufám, že proces ke e, povede k dobrému konci, který také umožní Evropské unii a také Evropské bance, aby plnila závazky v oblasti rozvoje, které jsme na sebe převzali. A jedná se o velice zásadní složitou situaci, protože podle toho, jak čísla vypadají, tak abych to řekl hezky, tak je daleko daleko důležitější, abychom získali stejné množství eh, za stejných či dokonce nižších vstupů. A jde také o to, abychom eh, pro spojili úvěrovou činnost eh, se základními činnostmi EU. A bez spolupráce s komisí bychom nebyli schopni eh, plnit naše cíle a provádět naši činnost. To znamená, jedná se o velice vhodný moment, protože vy v současné době pracujete na mandátu pro EIB do roku 2020 a také vy roz, budete rozhodovat o naší roli v budoucnosti. Tento pan parlament si dobře uvědomuje, jakou sehrává roli EIB eh, v budoucnosti a také tato role již byla potvrzena šéfy státu a vlád. Eh, my musíme také vzít na vědomí, že političtí vůdci v EU e, za prvé musí reagovat na situaci v EU, ale my rozšiřujeme naši aktivitu v rámci EU a my především půjčujeme dlouhodobě, ale již vidíme zde dobré výsledky. Jsou zde také další cíle a to je například také cíle v oblasti rozvoje. My Eh, se sice zaměřujeme na EU, ale také na třetí země, což kdybychom se jim nevěnovali, by byla velká chyba. Já jsem někdy velice přesvědčen, eh, jsem překvapen, když vysocí politici, kteří se vrací z návštěv po celém světě, potom mají celou řadu požadavků, kdy chtějí, aby tyto požadavky prováděla komise a také banka. Takže já jsem poněkud znepokojen finančním rámcem, v rámci jehož se budeme v budoucnosti pohybovat. A když o tom hovořím, tak počítám s vaší podporou. 50 let již také e, jsme měli finanční nástroje a e, zde sehrávala Evropská investiční banka důležitou roli. My také musíme nadále působit globálně, přestože se musíme také zaměřovat dovnitř EU. Pokud se týče financování rozvojových zemí, tak EU eh, e byla vždy největším dárcem. Více než polovina dárcovských peněz přichází z našich zemí, je to víc než 50 miliard. A v poslední době jsme se zaměřovali především na půjčky pro veřejný sektor, ale potřeby v eh, rozvojových zemích jsou daleko větší. Eh, v rozvojových zemích potřebujeme především financovat investice eh, v veřejném i soukromém sektoru a takovéto financování je vystaveno riziku, neboť existují různé krize, které také ukázaly, jak jsou nástroje financování důležité. Já bych se chtěl také zmínit o našem business modelu. Jak víte, tak EIB není rozvojová banka jako taková, je to investiční banka, je to banka EU, kterou vlastní členské státy a má financovat trvale udržitelné projekty e, v rámci rozvojové a externí politiky. Jinými slovy, eh, existují výjimky, jak jako financování mikroprojektů a e, vodohospodářství, přesto EIB nemůže financovat projekty zaměřené na snížení chudoby, ale my poskytujeme nepřímé podněty ke snížení chudoby. 10% našich úvěrů jde na projekty mimo EU, to je 7 miliard v minulém roce. A my také spolufinancujeme tyto projekty s dalšími jinými finančníky tak, aby tyto projekty běžely efektivně. Musíme také být schopni tyto dopady měřit. Musíme zabezpečit, eh, abychom dostali našim cílům. Nové výsledky a nový rámec pro měření eh, cílů byl zaveden v minulém roce. O to požádal váš výbor. A na bázi tohoto rámce můžeme eh, také více měřit výsledky našich úvěrů. První zpráva o hodnotící zpráva byla nyní vydána a tady jsou hodnoceny projekty schválené do roku 2012 a z 25 projektů 21 projektů mají buď to skvělé nebo výborné známky. Nová metoda také eh, se projeví, až budou eh, prováděny další projekty eh, v pozdější fázi. Ale také jsme provedli různé studie, které mají ukázat, čeho všeho jsme dosákli. Takže já mám odvahu říci, že my pracujeme s penězi, za které vy máte rozpočtovou odpovědnost mimo rámec EU se zaměřujeme na mandát. To je kotonu mandát a externí úvěrový mandát eh, pro ostatní země. My také jsme rádi, že země nám eh, poskytly dalších 600 miliard eh, na další projekt. Ale tady to také zahrnuje například úvěrování našich nejbližších sousedů. Evropská komise nedávno předložila návrh na novou rozpočtovou eh, perspektivu, ale zatím nový rozpočet nebyl schválen a my potřebujeme nový mandát do eh, nejpozději do června 2014, jestliže nechceme přerušit naše externí akce. Z, eh, rozpočtové zdroje budou samozřejmě poměrně nízké a právě proto musíme zabezpečit pákový efekt náš úvěrový mechanismus eh, spojuje eh, rozpočtové prostředky EU spolu s našimi prostředky EIB také zvyšuje pákové efekty efekty, které jsou, jdou ruku v ruce s finančními prostředky EIU, je největším dárcem, ale často to není vidět, protože dochází k fragmentaci prostředků. Proto naším cílem musí být, abychom zvýšili efektivitu evropských financí. A pot Potom jsou tady záruky vyplývající z mandátu a tato záruka je skvělý nástroj, který nespůsoboval žádné přímé náklady. Proto vás žádáme, abychom měli dostatek prostředků pro záruku a aby také naše kapacity byly zachovány ve výši 30 miliard euro. To zabezpečí na dále možnosti úvěru mimo EU a tak budeme moci přispívat ke splnění rozvojových cílů a také infrastrukturální vazby mezi EU a sousedy a potom nejenom stabilitu sousedských zemí a také to zabezpečí vedoucí roli EU v boji proti klimatickým změnám když budeme spolupracovat s našimi partnerskými zeměmi, pak to bude mít pozitivní efekt pro EU. E, uvěrování a také konzultace umožňují zvýšit e, dopady EU intervencí, přestože existují různé e, rozpočtové a omezení. A nyní, dámy a pánové, rád zodpovím vaše otázky. Pokud se mi to však nepovede, pak mám s sebou eh, také své eh, kolegy, například kolega Malcolm je zodpovědný za země AKT, potom tady máme kolegyni, která zodpovídá za finanční aktivity v nečlenských zemích EU a další kolega je stálým zástupcem banky e, v Bruselu. Takže já vás vyzývám, jestliže budete mít zájem a otázky, tak prosím obraťte se na pana Knapena a jeho tým, který vám vždy vaše otázky zodpoví. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Uh, Děkuji vám. Pane prezidente Hojere, bylo to dobré expoze o tom, kde se banka nachází a kam ji chcete dostat. V našem výboru v minulosti i v současné době mnoho poslanců studovalo možnosti vzájemné spolupráce Pokra, bohužel náš eh, člen, který se tím zabývá, zde teď není, může, budeme ale jít eh, pokračovat v dialogu, protože můžeme a pan Berman se chce vyjádřit. Děkuji vám, pane předsedo. Takže teď tady máme zároveň dva for bývalé ministry, to je neobvyklá, ne, neobvyklá věc tady v parlamentu. Když se podívám na finanční zprávu za rok 2012, vracím se k otázce, kterou jsem položil panu Majstatovi, vašemu předchůdci. A ta otázka zní takto. V minulosti Evropská investiční banka a její mandát k věrování mimo Evropskou unii se zaměřoval na především velké projekty, na infrastrukturu nebo přehrady takové věci. A v tomto výboru eh, máme, eh, se zaměřujeme mimo jiné na cíl snižování eh, chudoby. A Eh, rovněž tedy tím pádem na přístup rozvojových zemí k finančním nástrojům, k investicím, k fondům. A Evropská investiční banka může zde sehrát pozitivní roli eh, záruk a tak dále, ale pak zde je mikrofinancování. A to je opravdu eh, velmi malé a rád bych o tom eh, pohovořil. EIB v rámci Evropské unie i nakonec mimo eh, přijímá málo rizik. Jste velmi opatrní, velmi obezřetná banka. Nakonec eh, je tomu odpovídá hodnocení 3AA, ale možná, že by banka mohla přijímat trošku více rizik v tom svém externím mandátu, protože je to potřeba. A Světová banka má inspekční panel, který e, řeší otázky due diligence, etické, etické otázky a tak dále. A e, Evropská investiční banka eh, by mohla e, a její příslušné oddělení by mohlo hrát otevřenější a transparentnější roli, pokud jde o dialog s Evropskou investiční bankou o jejich operací. Například GACCO, GACCO a tak dále. V Evropa teď má více aktivit v zemích AKT, je to 2,9 eh, eh, v srovnání s 2,5 miliardami a 10 eh, nejrychleji rostoucích ekonomik je na africkém kontinentu, takže tam směřuje i zvýšení nebo podpora našich aktivit tam jde o země, se kterými kdysi Evropská unie měla vztahy. Děkuji vám. With pleasure. Thank you. Děkuji vám, pane Bermane, za velmi zajímavé otázky. Doufám, že alespoň částečně budu moci odpovědět. Moji kolegové mi pomohou, když už nebudu vědět, kudy kam. Fakt je, že ta záležitost mikrofinancování nebyla myšlenka, která by v roce 1900 55-56 eh, eh, na konferenci v Mesíně eh, byla vytvořena, takže to, tyto otázky mi nebyly dány do kolébky. Ta myšlenka toho smíchání se objevila až později je relativně nová, je velmi výhodná pro naše partnery mimo Evropskou unii, je dobrá i pro banku, je dost dobrá i pro Evropskou komisi, protože evropské peníze se, se lépe využijí. A samozřejmě sdílím váš názor, že přebytek financování ne, přís, pardon, přístup k financování je zcela e, klíčový. E, fakt je, že ale banka určitou, určité funkce plnit nemůže. My se těchto, těchto činností těmto činnostem věnujeme čím dál tím víc. Našimi partnery jsou významné instituce, ale jsou zde určitá omezení která spočívají v tom, že naše banka je cokoliv jen ne eh, banka pro běžnou klientelu, takzvaná retail banka. Eh, pan eh, předseda mi pomůže, když vezmeme rozvahu naše Eh, eh, na, naš, objem našich peněz je daleko větší, ale Světová banka má pětkrát více zaměstnanců, má celou armádu poradců. Když někdo za nás někam jede, tak tam je eh, jeden člověk, kdežto za Světovou banku tam jede spousta lidí, že to opravdu se ukazuje síla toho podniku. Takže je zde odlišná situace. E, pokud jde o mikrofinancování, jsme na dobré cestě. A teď pravděpodobně vás zklamu, pokud jde o rizika, protože nepřijímání rizik je právě prác, e, e, úkol banky, protože úkolem banky je chránit před riziky. A musíme proto musíme tedy jednat opatrně. Je spolupráce členských států, e, spolupráce e, komise a společně určujeme, co je odpovědné, jaké riziko je odpovědné přijmout. Velmi často e, slyšíme takové poznámky, že se natolik zaměřujeme na, to své, na ten svůj rating 3A ale to je zavádějící. To, ten rating pro nás není fešit, fetišem. Je to ale zásadní pro implementaci. 500 miliard 500 miliard, miliard euro se znovu a znovu refinancuje a ne refinancují ho členské státy, ale eh, děje se tak na burzách a my jsme eh, vydali eh, cené papíry eh, bondy za 80 miliard. 80 jde z neevropských zdrojů. Takže to si myslím, že je povzbudivé. Takže my jednoduše musíme splnit očekávání trhu. A kromě toho jsou institucionální investoři, eh, kteří investují pouze do institucí, které mají rating 3A. Takže já jsem eh, se na toto dívám velmi tedy střídmě, velmi přes přísně to kontrolují, ale neznamená to, že bychom eh, nechtěli přijmout vůbec žádné riziko. Stížnosti. Pan Majštad se tím také zabýval a ne, pardon, plnění eh, a plnění eh, požadavku. My chceme být maximálně Eh, spolehlivý v plnění a eh, program eh, proti praní špinavých peněz a proti korupčním penězům je program, který máme, všichni se ho účastní. A musíme vyvíjet ještě další nebo důvěru v banku a ty mechanismy, které kontrolují plnění všech etických požadavků a vůbec všech požadavků fungují. A rozhodně se není riziko, že bychom byli naštěni z nedostatku transparentnosti. Vezměme si energetickou politiku, prostě jakýkoliv eh, nejdelikátnější problém. Eh, my eh, máme ve všem velmi otevřený proces komunikace se všemi, včetně nevládních organizací. Do konce července budeme mít eh, čtyřtýdenní mechanismus eh, rozhovorů s nevládními organizac a dalšími organizacemi, takže banka opravdu je na vaší straně. K východní Evropě tady nemáme nic co říct, protože Jednoduše je to rozhodnutí, které přijala Rada guvernérů a ministrů financí 28 členských států, kteří stanovili, že 90 bude biznis Evropské unie, maximálně 10 mimo a z toho 7,5 bude eh, do eh, eh, přistupujících zemí a zemí východního a jižního partnerství, sousedství. Takže my nechceme vám svazovat eh, ruce, pokud jde o geopolitický eh, rozvoj. Eh, v následujících letech dojde k, ke kompletní změně geopolitické strategie. Teď máme například Sýrii a Egypt. Už jsme se trochu zabývali i energetickým vývojem na světě, takže je předvídatelný eh, vývoj, ke kterému dojde, až se Spojené státy stáhnou ze, eh, z určitých oblastí blízko Středomoří a eh, Blízkého východu. Takže tedy toto jsou, jsou věci, které ovlivňují také evropští lídři. A já bych rád řekl, že pan eh, Karl Toma bude mít teď možnost se vyjádřit a potom pan Ponga. Děkuji, pane předsedo, vy jste správně připomněl, že pocházím z Lucemburska, kdy jsem skutečně byl ministrem a kde rovněž je sídlo Evropské investiční banky. Vážím si toho, co EIB udělala v oblasti velice ožehavých projektů, například na Balkánu v Albánii. V takovýchto zemí jsme mohli pomocí úsilí EIB vyvíjet činnost přímo na místě. Mohli jsme si dovolit jít do toho rizika a to bylo právě díky EIB. Otázka k tomu pátovému efektu uh, užívaných prostředků a dále bych se chtěla zeptat něco, co se říká polečinnosti. EIB, leverage, pákový efekt při financování, to je pojem, který neustále zmiňujeme od finanční krize od roce 2008. Znamená to tedy, že banka nepotřebuje tolik prostředků jako dříve, protože ne vyvíjí činnost podle klasických metod, ale snaží se vlastně jak si navýšit tu účinnost těch prostředků právě pomocí pakového efektu. To tady je taková poznámka na okraj. A nyní k vašemu konkurenčnímu prostředí. Vy jste činí v regionu, kde eh, jsou Číni i ostatní akteři, například rychle stoucí ekonomiky jako Čína. Tyto země mají velký zájem na koncese, volí zcela jiný přístup, který je málo transparentní a nedá se srovnávat s opatřeními, která v regionu realizujete vy a další aktéři. Jste toho mění, že jste vůbec v takovémto kontextu dostatečně atraktivní ve většině zemí, které leží na jihu od Sahary? Máte dost prostředků pro to, abyste mohli pomocí vašich postupů a metod být úspěšní? Jaké zkušenosti jste naspírali na místě právě s ohledem na tyto velké hráče, konkurenty, kteří přicházející s mnohem nižšími cenami a také požadavky? například řeknou zemi, my vám dáme peníze na infrastrukturu a zároveň dostaneme my eh, různá například těžební práva, budeme moci těžit nerostné suroviny a provozovat doly. To je vývoj, který nás znepokojí. My jako Evropané bychom měli být hrdi na ty kritéria, na ty podmínky, eh, které se pojí s našimi nabídkami. My si přejeme podpořit dobrou státní zprávu, dobré vládnutí v těch zemích. Ale na druhé straně tady čelíme konkurenci, která eh, se stará o to, že takovéto naše snahy někdy nejsou příliš účinné. Jejich politika není tolik orientovaná na hodnoty a my takto o mnohé přicházíme a je to skutečný problém, takže bych vás poprosil, abyste se k tomu vyjádřil. Děkuji. Já budu hovořit za pana Predu, to je můj kolega, který zde bohužel nemohl být a my jsme se rozhodli, že takto vystoupíme společně. Tímto způsobem pan Preda by vám chtěl poblahopřát, protože je toho názoru, že jste převzal skutečně odpovědný a obtížný úkol. Vy tady řídíte EEB v velice obtížných ekonomick, obtížném ekonomickém a finančním období v Evropě a e, EIB je banka, která je čím dál tím důležitější. Je to největší institucionální banka, která poskytuje úvěry, zejména tedy s ohledem na úvěry v oblasti rozvojové spolupráce. Pán Preda si cení rovněž vašeho osobního úsilí v rámci vytváření směřování EIB. V roce 2013 promise předložila program, který se týká vaší instituce a my si skutečně vážíme toho, co děláte a rovněž toho, co jste vy osobně učinil od převzetí vašeho mandátu. Ovšem, jistě bylo třeba práci EIB ještě zlepšit, jakým způsobem například může EIB efektivněji přispět k realizaci celoevropské politiky a celoevropského rozvoje? Jak to vidíte vy? Jaká vylepšení by mohla být, co by se mohlo vylepšit, abychom mohli zajistit to, že EIB bude nástrojem, který ještě více podpoří rozvojovou politiku. A ještě jedna věc, jakým způsobem může Evropský parlament co možná nejlépe podpořit aktivity EIB, které se týkají spolupráce s rozvojovými zeměmi. Děkuji. Děkuji vám, pánové, za tyto otázky já budu potřebovat eh, poněkud eh, pomoc eh, s odpověďmi od svých kolegů, především pokud se týká otázky v souvislosti s infrastrukturou a také s metodologií, kterou používáme. Já bych nejdříve se chtěl zmínit o onom pákovém efektu toto slovo je vlastně diskreditováno od pádu Lehman Brothers a my se pohybujeme v rámci kde často musíme také upravit eh, slova či terminologii, abychom nešokovali občany. Problém s produkty, se kterými se obchoduje na trhu a obchodovalo na trhu před pěti lety, na trhu a které vedly také ke vzniku špatných bank jak v EU, tak i v USA. Kvalita těchto produktů byla diskredující pro celé onen mechanismus pákových efektů. Takže když hovoříme o pákových efektech, tak tady jde o to, abychom získali více z jednoho eura, než to co dokáží získat například úvěry. Je to multiplikace násobení různých efektů a to se musí také dělat čistými prostředky. V současné době diskutujeme o cených papírech. Pa, e, trh s cenými papíry se zhroutil, z, asi 1,3 miliardy eura asi na 250 miliard eura. To znamená, potřebujeme-li přitáhnout soukromé peníze na financování infrastruktury v rozvojových zemích, tak se tímto budeme muset více zabývat. A pravděpodobně dospějeme k závěru, že mnoho komerčních uh, papíru se vlastně neobchoduje, protože po špatných zkušenostech před pěti lety musíme být opatrnější. A nyní je třeba také přesně analyzovat, co se odehrává a takže jde o to, aby abychom opravdu vydávali další cenné papíry, ale o tom se diskutuje velice e, konkrétně a obezřetně mezi všemi institucemi. Jestliže se chceme pustit na tuto, do této oblasti, pak musíme postupovat velice obezřetně, tak aby nevznikly jednou zase špatné banky. Já nechci být jednou zodpovědný za vznik špatné banky v Evropě. Pokud se týče otázky atraktivity, ano, já to také tak vidím. Jak můžeme soutěžit? s některými velkými či největšími rozvíjejícími se zeměmi v Asii anebo v Africe. Kamkoliv přijdeme, tak tam oni už jsou eh, s obrovskými penězi a také eh, s obrovským počtem lidí a financují tam místní eh, rozvojové projekty v oblasti infrastruktury ale nyní dochází k pozitivním efektům. Lidé v těchto zemích mají své zkušenosti s rozvojovými projekty a naše projekty v oblasti rozvoje opravdu obstojí, jsou kvalitní a my musíme obstát v oblasti získávání těchto projektů a provádění e, projektů na základě kvality. My musíme být skutečně nejlepší. A to je to, kdy začíná sehrávat svou roli Evropská banka. My tedy vytváříme kombinaci úvěrů s dalšími finančními prostředky a také poskytujeme e, konzultaci. A to se netýká pouze dlouhodobé splatnosti našich půjček, ale především se to týká odborného know-how ale já sdílím váš názor, že to bude složitá věc, protože některé země potřebují skutečně nutně financování určitých projektů a potom v těchto případech se rozhodnou pro rychlé řešení, které může být méně kvalitní. Pokud se týče dalšího rozvoje naší rozvojové politiky, tak v této souvislosti si musíme uvědomit, že to je objem, kvalita a je to také rychlost, které sehrávají svou roli. Pokud se týče infrastruktury, tak chceš se vyjádřit, prosím? Ano, pan Berman již hovořil o infrastruktuře a otázkách s tím spojených. Každá instituce má své silné stránky. A my exportujeme naše know-how, i když jsme malá instituce. Máme velice silný technický tým a infrastruktura je stále zapotřebí. Když si uvědomíte, že 80 lidí v subsaharské Africe nemají přístup k elektrickému proudu, pak eh, je, samozřejmě vidíte, že je tady potřeba aby se investovalo do infrastruktury a do sítí. A za druhé, prakticky každá vláda nás žádá o tom, abychom se více zapojili do zemědělství. Ale zemědělství nemůže být konkurenceschopné, jestliže nebude spoléhat na infrastrukturu. My také musíme reformovat naši společnou zemědělskou politiku, to je víceméně také vaše starost, ale mimo to to, si myslím, že parlament má všechny prostředky, aby diskutoval o, o, o společné zemědělské politice. Uh, protože dříve to byly takzvané nepovinné výdaje, ale to už dnes není, takže vy máte svoji odpovědnost této souvislosti. Takže když investujete do zemědělství, pak my často eh, také rádi ještě saháme za rámec zemědělství. a eh, tak eh, to způsobem také financujeme malé a střední podniky prostřednictvím místních spolehlivých bank a to je také investice do malých zemědělských podniků. A to jde ruku v ruce. Velká infrastruktura, velké infrastrukturální projekty, není vždy věcí, kterou potřebujete, ale je to často nástroj, jak stimulovat malé a střední podniky v subsaharské Africe. Takže dochází k této změně. Pokud se týče infrastruktury a investic v, neev, v institucích mimo EU. Já jsem také navštívil minulý týden Keniu. My jsme tam investovali do eh, financování sociálního bydlení a toho si orgány velice vážily. My jsme tam investovali peníze a Číňané eh, Eh, potom nabídli materiál. A oni odjeli až eh, když se to dokončilo, ale každý manuál na údržbu byl v čínštině. A stejnou zkušenost jsem udělal v Etiopii. Lidé si uvědomili, že možná je to levnější, když se na tom podílejí Číňané, ale Možná, že naše instituce poskytne větší přidanou hodnotu a také dochází k výměně dovedností, k čemuž z Číňany nedochází. Takže tímto způsobem my se znovu dostáváme na trh, i když jsme tento trh nikdy neopustili. Ale jsou tady ještě další myšlenky, které se dnes nastolují. Děkuji vám. Já jsem se chtěla vyjádřit otázce, co můžete udělat eh, k tomu, abychom my byli úspěšní a především v oblasti mikrofinancí. Jak jste slyšeli, my jsme schopni poskytovat mikrofinance a to také děláme. Uh, formou našich programů, kdy podporujeme mikrofinanční instituce, které víceméně začaly jako nekomerční instituce, ale dnes jsou to kon- komerční instituce, které půjčují nástroje malým a středním podnikům. Ale my máme zde zvláštní nástroje, a e, poslední možnosti nám ukazují, že můžeme půjčovat více. Ale e, když náš mandát se zdá být efektivní, pak přesto e, není efektivní pro malé a mikropodniky. Takže my tady diskutujeme o kombinovaných nástrojích, které jsou nejdůležitější. Je důležité, abychom měli přístup k fondům, pak můžeme také postupovat rizikověji. Jde o konstruktivní rámec a také vy byste také měli uznat, že jsme stanovili kritéria pro další úspěšný postup. Toto je projekt, který je v pohybu. My v určitých oblastech zjišťujeme, že není tak e, složité se dostat k číslům, které potřebujeme. Dámy a pánové, já teď poruším všechna pravidla. Požádala jsem o povolení pana Pangase a on eh, dovolil, abychom eh, pokračovali a naš, naši tlumočníci odcházejí v půl sedmé. Je to ale velmi důležitá schůze, ale eh, velmi zajímavá diskuse. Takže bych vás požádal, abychom pokračovali na základě souhlasu pana Pangase v angličtině. Pokud někdo e, souhlasí, takže budeme pokračovat do 18.40 e, s tlumočením a potom budeme pokračovat v angličtině, než skončíme. Já. Takže ještě je tady, využiju, že tady mám tlumočníky a budu hovořit francouzsky. E, k tomu překlívání úvěrů a subvencí v určitých příkladových případech tam, kde komise poskytuje rozpočtovou pomoc. Jak se tam potom chová EIB v takovémto případu? Tam, kde Evropská komise provádí programy specifické pro jednotlivé země, tak tam jste partnerem, to je jasné. Ale tam, kde sama komise neurčuje ty programy, kde vy investujete, jakou roli tam má EIB. A dodatečná otázka, to se týká utváření těch programů. Momentálně se na tom pracuje Eh, obrací se na vás, eh, eh, chtějí, aby se zapojil do té diskuze o těch různých přístupech pro jednotlivé země? Děkuji. Všichni děláme pokrok když eh, se rovnám eh, to, eh, když jsme byli hodnoceni, to, jak plníme mandát skotonu a mandát k věrování mimo Evropskou unii. K tomu mandátu, k externímu uvěrování my vytváříme programy, máme víceletý finanční rámec a často jsme vyzváni a my chce, se chceme účastnit programů na místní nebo národní úrovni, regionální úrovni. Takže samozřejmě není všechno dokonalé, ale jsou nástroje, které se reformují nebo se už reformovaly, aby fungovaly ještě lépe. Ale fakt je, že eh, klíčová role banky nespočívá jenom v těchto smíšených eh, nástrojích. Dříve, než se k tomu vrátíte, mohl bych požádat pana Bildisona, aby se vyjádřil. Eh, děkuji, děkuji i panu prezidentovi EIB, že jsem se svým týmem přišel. Já jsem v parlamentu už dlouho a dříve v minulosti e, i e, B e, měla fantastické jaké výsledky, pokud jde o splácení eh, půjček. Prakticky nic nezůstalo nesplaceno. A teď, když máte výbor i pro ti praní špinavých peněz a tak dále, jak to všechno jde a jaká je vaše zkušenost a jakým způsobem se vám daří eh, zabraňovat těm hrozným věcem, ke kterým teď dochází. OSN odhoduje, že 2 až 5 HDP eh, celosvětového je, pochází z praní špinavých peněz. Eh, poučili jste se nějakým způsobem ze, z případu Jamesa Tory ve Nigerii, kdy eh, se přišlo o nějaké peníze, takže jak si vedete na této frontě? Hup? Děkuji vám a děkuji i za tento konkrétní případ. Eh, dám slovo panu Bartonovi nebo své kolegyně, kteří jsou lépe vybaveni, aby odpověděli. Jinak ale eh, prostě praní špinavých peněz je globální eh, problém, se kterým všichni bojujeme, nemá nebo ne, ne, neprojevuje se v naší bance ve formě ztrát byl by zázrak, ale podle mého, kdybychom neinvestovali i do falešných projektů. To prostě eh, není, tomu není možno zabránit, to se stává i komerčním bankám. Otázka je, jak se proti tomu můžeme bránit. Vezměme si situaci v Evropské unii, jenom abychom měli toto, stro, toto srovnání. Je velmi e, silný tlak například na vybudování nějaké dálnice, která už má být, e, řekněme, třetí stejným směrem a máme e, pochybnosti, zda má smysl tedy investovat do výstavby takovýchto silnic. Fakt je, že pokud je taková ztráta, tak ji nese stát, který takovou komunikaci podporoval takže není to zatíž, zátěž v eh, našich rozvaze nebo v, naší, eh, eh, účet, v našich účtech, v naší účetní závěrce, ale fakt je, že v, to zvyšuje veřejný dluh daných států. Takže musíme být opatrní, kdy když tedy o tomto hovoříme. A potom praní špinavých peněz a korupce. To je velký problém. Globálně eh, sumy zde velmi rostou. Čím dál tím víc lidí, expertů a vyšetřovatelů eh, mají podezření. My se tím taky věnujeme. Eh, Věn, kontrolujeme více takzvané soukromé procesy. kontrolujeme lidi Eh, na setkání nebo na schůzích s eh, krizovým managementem se často klade otázka, můžete klidně spát a pokud ne, tak proč? Je tolik možností chovat se nerozumně a nebo eh, s nekalým, řekl bych, kriminálním záměrem i v bance, že jedinou ochranou je eh, čím dál tím lepší informovanost a povědomí. Eh, takže eh, kontrolor nebo člověk odpovědný za kontrolu samozřejmě se snaží čím dál tím víc, ale každopádně si nedělám žádné velké iluze. A k tomu konkrétnímu případu já chci ještě říci, že jedna z velkých výhod, proč dělat eh, obchody s Evropskou investiční bankou a proč došlo k tomu k přesunu k eh, půjčování, k uvěrování, je to, že máme teď eh, poměr 80 nebo byl ten pro, poměr 90, teď je 80-20 a jsou tedy komerční banky a které tak se taky účastní eh, projektů a je daleko více partnerů, kteří kontrolují eh, případné špinavé peníze nebo praní špinavých peněz, pokud se projekty realizují podle pravidel. A myslím si, že to je právě, eh, v tom spočívá výhoda půjček oproti poskytování grantů. A pokud je o Nigerii, to přesně nevím. Já bych se chtěla zmínit ještě o umluvě z Kotonu. To je e, takový nástroj pro třetí strany, e, vede k snižování rizika. E, fakt je, že máme různé projekty v třetích zemích, v Zimbabwe, Zimbabwe jsme měli projekt, který byl odmítnut, eh, protože byl eh, zvláštní, ale není důvod nepožádat znovu. Eh, máme tedy případy praní špinavých peněz nebo zjištění těchto případů. Před dvěma lety tedy byl tento případ, ještě nemáme konečnou zprávu kofinancující nebo spolufinancující banka neudělala nic špatného v tomto smyslu. Vím, že britský a švédský ministr do určité míry přijali odpovědnost. Každopádně nám to připomíná, jak důležité je due diligence – a pečlivá kontrola eh, všech eh, pravidel nebo prvků, které zabraňují praní špinavých peněz. A jak říkal náš prezident, tak povědomí a informovanost je teď větší než kdy předtím. Děkuji vám. Já se chci nyní zaměřit pouze na dvě věci to je rozdělení prostředků směrem k zemím AKT. Já se domnívám, že distribuce byla politickým rozhodnutím, ale pouze 10% prostředků pro AKT je E, špatné rozhodnutí, tak to vidí také zástupci zemí AKT. My jsme se tady sešli v červnu a také byl workshop 16.6., kde se investiční banka skvěle prezentovala, ale desetiprocentní prostředky jsou velice nízké. A my jako rozvojoví politici chceme splnit eh, cíle milénia a pak musíme dát také k dispozici více prostředků. Pro mě je klíčovou otázkou přístup eh, k elektřině. Vy jste hovořil o 80% nekrytí a eh, žádný jiný kontingent nemá lepší prostředky, jak zlepšit tuto situaci vzhledem ke své situaci jako Afrika. Kdy si myslíte, že bude možná zlepšit pokrytí elektřinou? A jak řešíte také otázky velkých projektů, kdy se chtějí poskytovat eh, a budovat sítě a na druhé straně jsou tady také prostředky, a také energetické projekty, které jsou víceméně menší a přístupné. Ale já mám pocit, že spíše dáváme přes přednost velkým projektům, kde se lépe investuje a jsou pře, hlednější. Musím vás dokonce zklamat. 10% e je to, co se investuje mimo Evropskou unii. 7,5% je tam pro politiku sousedství a pro přístupové země, takže je to ještě horší, než říkáte. Ale je třeba si uvědomit, že když se podíváme na tu celkovou částku, tak to se člověk diví, kolik peněz v podstatě je těch 2,5%, když se účastníme těch velkých konferencí a tam hovoříme s kolegy z těch ostatních eh, mezinárodních finančních institucí, tak navzdory všemu jsme velkým poskytovatelem půjček. Ale chtěl bych říct, že bych si přál, aby Evropská unie eh, navzdory té současné finanční krizi dostala svým závazkům v oblasti zahraniční a rozvodové politiky a více se na ně soustředila. A jak vysoká představitelka Katie Ashtonová, tak pan komisař pro rozvoj, komisař Píbalks, eh, bylo by dobré, kdyby oba dva toto více podpořili. Samozřejmě to musí být i finančně podloženo. My jsme ale kdykoliv ochotni eh, tuto funkci sehrát protože tady se ptáte, proč neděláme více. Eh, my bychom rádi, ale máme naprosto motivované pracovníky právě v oblasti operací mimo EU, protože to je projektová práce, která i pro jednotlivce je mm, třikrát zajímavější než eh, nějaké poskytování úvěru v Nizozemsku středně velkým podnikům, protože to je spojeno s konkrétní politickou misí. Já jsem tady nevěnovala náhodou Nizozemsku, ale proto, protože tady máme dva zástupce této země. Je to skutečně úkol, který naši pracovníci dělají velice rádi a rádi bychom činili v této věci více, ale na druhou stranu já například zítra jsem celý den na Ecofinu a tam budu ze všech stran slyšet, že budu spolu diskutovat o tom, jak Evropská unie musí řešit své problémy uvnitř eurozóny a mimo eurozónu. A tady vidím, jaký velký tlak, eh, pod jak velkým tlakem jsou ministři financí. To si tam jasně uvědomuji. v zemích AKT můžeme udělat více, pokud jde o e, obnovu e, toho e, nástroje pomoci členské státy se rozhodly, že Eh, tento, že, že tento nástroj obnoví, že ho eh, eh, zvětší. Takže se, je bude možnost i zahrnout energetické iniciativy do těchto menších projektů a bude možnost poskytovat globální půjčky. Takže zde budou, eh, bude hlavní cíl, který bude velký, kromě toho budou eh, pro konkrétní projekty, které ho budou eh, tvořit, ty budou daleko menší, pak budeme, budeme velmi podporovat obnovitelné zdroje, solární energii a větrnou energii, což pro zemědělství především jsou nepostradatelné věci. Chris chce k tomu něco říci? Rád bych, ale je už trochu pozdě, rád bych poděkoval tlumočníkům za to, že zůstali přes čas, takže eh, nyní můžete odejít a my budeme dál bojovat v angličtině. Děkuji vám. Um, yeah, I do have questions. Yes, please go ahead. Mm.